So, herzlich willkommen zu unserer letzten. Všechny vás srdečně vítám na poslední zasedání našeho výboru v tomto roce. Máme malou změnu. Vymě... Prohodíme body 10 a 11 na našem návrhu pořadu jednání. Takže já doufám, že s tím budete souhlasit. Žádali to zpravodaj, aby to stihli Máme k dispozici eh, všechny jazyky s výjimkou finštiny, malčtiny, chorvačtiny a kelštiny, kelčtiny. Mám pár krátkých zpráv o delegacích z minulých týdnů, takže nebo dnů. Nejprve delegace do Holandska tam v podstatě eh, eh, šlo trošku o představení také eh, holandských priorit pro jejich předsednictví. Tento týden ještě proběhne zasedání, kdy možná ještě budou změněna některé údaje, některá data pro nizozemské předsednictví. Jinak důležitým tématem je chudoba, sociální začlenování, Hovořili jsme také o otázce bezpečnosti a zdraví při práci, na pracovišti. Já teď nebudu úplně zacházet do detailů, tady to konečně máte i písemně. týž týden proběhla i delegace do Mezinárodní organizace práce v Ženevě. Eh, bylo to vlastně delegace jednodenní, bylo to opravdu intenzivní zasedání, šlo tam zejména tedy o integraci uprchlíků na pracovní trh. Potom šlo také o práci ILO v Řecku a otázky digitalizace a budoucnosti práce. Co je zajímavé, je, že na příštím zasedání ILO bude připravovat Ehm, stanovisko k otázce dodavatelských řetězců a sociální zodpovědnosti. Ehm, náš výbor možná u této příležitosti bude mít i příležitost eh, také k tomu být činný. Kromě toho proběhla delegace do Portugalska pořád ve stejném týdnu od 4. do 6. listopadu. Ehm, zase jsme se věnovali zejména otázce zaměstnanosti. a vlastně vývoje, který se s tím pojí. Kromě toho vlastně jsme hovořili také o e, naší otázce vlastně monitorovacích závěrů, co se týče Řecka. K tomu ještě ale musíme počkat na zasedání koordinátoru, pak vám k tomu řeknu něco více. Tolik e, tedy bylo sdělení předsedy dnes večer po zasedání e, koordinátorů kde organizujeme v parlamentu takový koktejl na oslavu vlastně konce roku a všichni jste srdečně zváni. Mělo by to být tedy v budově Jan na třetím patře. A teď vlastně nás čeká otázka absolutoria za rok 2014. Vlastně máme tady všechny eh, tady ty příslušné oblasti, které nás zajímají. Kolega Káva, Káza nemůže přijít, takže dávám slovo kolegovi Bachovi. Děkuji. Kolega Káza dnes eh, nemohl dorazit, tak eh, já se pokusím to tady přečíst v angličtině, jak mi to připravil kolega Káza. Um, náš výbor tedy bude předkládat šest stanovisek k absolutoriu za rok 2014. Máme to tedy k Evropské komisi, finanční kontrole, ETF, eh, e eh, potom eh, k Eurofondu, EU OŠA a CDFOP. Eh, dokumenty. Nepředpokládáme, že budou delší než jedna stránka. Takže nejprve řeknu něco k otázce eh, provádění Všeobecného rozpočtu EU za rok 2014. Tady vlastně jde o kapitoly 5 až 6 výroční zprávy účetního dvora o provádění rozpočtu, co se tedy týče finančního roku 2014, spolu s odpověďmi institucí. Byla tam stanovena řada nesrovnalostí, také co se týče malých a středních podniků při přípravě Horizontu 2020, podle všeho to ale bylo řešeno tedy tím, že byla zjednodušená administrativní pravidla pro, mladé, pro malé střední podniky. Tady samozřejmě tedy jde o to, že zapojení malých a středních podniků je zásadně důležité pro vytváření pracovních příležitostí také tady jde vlastně o e, využití zjednodušených e, nákladových e, postupů. Tady samozřejmě jde o snížení administrativní zátěže pro příjemce. My tedy vyzýváme komisi, aby se řídila doporučeními účetního dvora, tak aby opravdu evropský rozpočet přispíval k dosažení cílů strategie 2020, zejména co se týče zaměstnanosti k těm čtyřem agenturám, které zde máme, takže ta European Training Foundation ETF, předpokládaná výkonnost je tedy asi 27% ve všech třech strategických cílích, které se týkají profesního vzdělávání a dalšího vzdělávání položky, tam jsou vysoké, ale vlastně by bylo eh, do, eh, možné je snížit lepšími finančními odhady v budoucnu. Je potřeba větší flexibility, eh, co se týče prostředí, v němž ETF působí, připomínáme politickou nestabilitu, zejména tedy v zemích, které se účastní evropské politiky sousedství. Pak ještě je důležité upozornit na to, že Centrum se zaměřuje na podpůrné politiky, zejména tedy co se týče eh, nezaměstnanost mladých či eh, podporu eh, vytváření dovedností a schopností. Ovšem jsou tam ehm, prodlevy, které způsobují, že toto centrum nemůže plně využívat své konferenční zařízení. Eurofound zase poměrně e, v zásadě pozitivní stanovisko. Přispívá k vytváření politik a užívání expertízy v klíčových politických dokumentech Unie. Ukazatele výkonnosti ukazují e, dobré výsledky a Dobré je, že Eurofund se zaměřoval zejména tedy na výzkum um, nezaměstnanosti mladých. Zase jde o to, aby ehm, byla ještě zlepšena transparentnost operací, Kromě toho tady máme EU OŠ a tohle byl první rok víceletého programu strategie pro leta 2014 až 2020. Jsou tam velmi pozitivní ukazatele ohledně výsledků této agentury v prioritních oblastech za ten první rok. My také vítáme Eh, odhalení, vlastně zaved, otevření nových eh, prostor této agentury. A co se týče tedy finanční zprávy, kontroly a výkonnosti, eh, tady vlastně komise Ehm, nastartovala eh, revizi eh, fungování těchto agentur a je vlastně důležité, aby nadále zůstala taková ta tripartitní podoba, eh, kterou komise nastavila. A já ještě zdůrazňuji, že na lhůta pro Předkládání pozměňovacích návrhů je 14. Pardon, 15. prosince ve 12 hodin. Děkuji, to bylo eh, stručné a jasné. Nyní Gregory Pirinský za SAD. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu zpravodaji za jeho přípravu návrhu stanoviska. Myslím si, že to, co navrhuje, je velice vhodné, včetně tedy toho, co se říká v této zprávě, pokud jde o absolutoria pro agentury. A potom ještě bych rád doplnil několik relevantních bodů. Pokud jde o absolutorium komisi, je důležité zdůraznit zde význam simplifikace a pozitivních eh, dopadů na náklady. Podle eh, zjištění Evropského účetního eh, dvora, čím jsou pravidla snažší, tím je menší prostor pro chyby a řídící orgány by od komise měly mít e, dostatečné pokyny, tak aby si e, zv- mohli e, zvolit nebo postupovat podle těch jednodušších pravidlech a pravidel a v tom nadcházejícím období do roku 2020 snižovat tu míru chybovosti. Také je třeba povzbudit členské státy, aby neprovozovali tzv. gold plating, to znamená nedodávat eh, k evropské legislativě ještě další národní legislativu, protože to zatěžuje příjemce a samozřejmě to dále vede k riziku chybovosti. Také je třeba eh, využívat eh, hodnocení dopadu a komise by i nadále měla členským státům poskytovat příslušnou technickou asistenci a poradenství pro řádnou implementaci v období 2014 až 2020 a komise by také měla podporovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy. Účetní dvůr ve své eh, zprávě rovněž zmiňuje, že došlo k nárůstu chybovosti eh, v oblasti implementace eh, programů v sociální oblasti oblasti oproti roku 2013 a důvod rovněž říká, že pokud by národní úřady měly dostatečné informace, tak by, se ta, tak by ta míra chybovosti mohla být nižší. Proto bychom eh, měli apelovat na národní úřady, aby prováděli řádně kontroly a vyhlednuli se eh, riziku proplácení nespůsobilých plateb. Také je třeba zajistit platby příjemcům ze strany členských států rychleji, tak jak to stojí eh, v pravidlech nařízení. A pokud jde o dosahování cílů Evropa 2020 v oblasti sociální a zaměstnanecké, tak eh, je třeba také zlepšit podávání zpráv o výsledcích a také zlepšit eh, indikátory kvality. Pokud jde o agentury nyní, tak zde mám následující návrhy a doporučení. Obecně eh, výkonnost, finanční řízení a kontrola těchto agentur eh, zde tedy souhlasím s tím absolutoriem, souhlasím také s dalšími kroky, která komise navrhuje některé agentury nedokončily některé činnosti a já proto navrhuji, abychom apelovali na ty agentury, které si dosud nepřipravili rámec pro střed zájmů v souladu s pokyny komise, aby tak učinili je e, také třeba, aby ty agentury, které dosud nemají strategii proti podvodům, je co nejdříve přijali. A také vítáme pokyny pro vypracování e, indikátorů, které komise v po konzultacích s agenturami připravila. Také vítáme pokyny pro prováděcí eh, pravidla agentur, což vede k zjednodušení a eh, k ušetření času a nákladů a také podporujeme osvědče, výměnu osvědčených postupů mezi komisí a agenturami. Bereme rovněž v potaz eh, to, co stanoví účetní dvůr, pokud jde o velkou míru přesunu, takzvaných carryovers. Často to vyplývá z věcí, které nemohou ty agentury kontrolovat, například třeba agentura neobdržela včas nějaké vyúčtování nebo faktury, často to je z důsledků spoždění projektu nebo výběrového řízení. A pokud jde o individuální stanoviska ke všem čtyřem agenturám, tak navrhuji, abychom se abychom tedy eh, si udělali přehled o tom konkrétním eh, přínosu eh, zdrojů pro agentury. Například pokud jde o CDFOP, zde jsou určité zdroje z Evropské investiční banky a CDFOP respektive tam se to týká uh, nadace ETF, uh, eh, která má určité programy i my, mimo Evropskou unii. A potom předložím také určité pozměňovací návrhy k návrhu této zprávy a těším se na spolupráci s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji a uh, udělování absolutoria. Děkuji. Teď za EKR. Z EKR. Take over from Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co říkal předřečník. Jsem velice rád, že celková míra chybovosti v loňském roce se snížila, Obávám se ale, že dosud není dostatečně nízká. Také mne znepokojuje, že míra chybovosti se zvýšila v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí. Podporuji apel pana Kázy na to, abychom měli e, přísná opatření, aby se snížila míra nesrovnalostí v této oblasti. Především e, se má skupina těší na nadcházející zprávu o Evropské mládežnické iniciativě a Youth Guarantee Fund protože si myslíme, že to nebyla účinná, účinné vydávání peněz našich daňových poplatníků. E, také směřování e, více prostředků na malé a střední podniky je podle našeho názoru důležité, protože to je takový nejsilnější motor hospodářského růstu a myslíme si, že by měli mít prospěch z prostředků stejně jako velké společnosti. Jak zmínil Evropský účetní dvůr, je třeba podpořit, aby se SMI, malé a střední podniky účastnili těch programů, například Horizontu 2020 nebo aby e, čerpali prostředky Zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tam samozřejmě potom ta chybovost opět může narůst a já si myslím, že je třeba zde dosáhnout určité vyváženosti, abychom měli odpovídající systém pro snižování nesrovnalostí, ale zároveň, abychom nebránili malým a středním podnikům se do programu zapojovat. EKR e, vítá přesun e, k té politice opírající se o dosahování výsledků a podporujeme i další kroky směrem tímto směrem. Pokud jde o agentury, EKR dlouhodobě zastává stanovisko, že velké množství agentur, které máme, je neefektivní, ty agentury se ve svém mandátu často překrývají. Jeden takový jasný příklad je Evropské centrum pro eh, rozvoj odborného vzdělávání, to znamená CEDEFOP a Evropská nadace odborného vzdělávání ETF. Myslím si, že to je takový skvělý příklad toho, kde by obě agentury mohly být sloučeny dohromady a tím bychom ušetřili peníze z rozpočtu. Chtěl bych poděkovat panu Kázovi za jeho velice podrobnou zprávu. EKR předloží několik pozměňovacích návrhů právě k těm věcem, o kterých jsem se zmínil. Děkuji eh, mnohokrát tedy za pana Bašiu. Děkuji, Marian Harkin za Aldese omluvila, takže Lynn Boyle taky nevidím. Tamáš tady také není. EFDE e nikoho nejmenovala. EFDF Dominik Martán tady také není, takže tím se nám to hodně zkrátí. Takže nyní má slovo Jiří Plesity z komisy. Thank you very much for the... Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Já velice rychle tedy pohovořím za komisi obecně o absolutoriích a případně kolegové pak doplní to, co se týká agentur. Já jsem z generálního ředitelství pro zaměstnanost a mám na starosti právě jednotku, která se zabývá absolutorii. Já vítám zprávu nebo návrh zprávy zpravodaje. Myslíme si, že poukazuje na klíčové problémy, které jsou rovněž zřejmé i nám. Já bych se stručně vyjádřil ke dvěma tématům návrhu té zprávy. V první řadě bych rád zdůraznil, že sdílíme potřebu dalšího zjednodušování. Především pokud jde o posílení těch jednodušších pravidel u Evropského sociálního fondu. To si myslíme, že pan Pirinsky velice případně zdůrazňuje a zdůrazněno je to i v té zprávě. V tomto kontextu jak eh, ve zprávě stojí, je pravda, že zjednodušená pravidla snižují administrativní zátěž. Zároveň ale je důležité zdůraznit, že to také podle našeho názoru přispívá ke snížení rizika chyb a také, a to je myslím nejdůležitější, pomáhají zaměřovat se na výsledky a výkon. A to proto, že vedou k proplácení, které se zakládá na dosažených výsledcích. A druhý aspekt, který bych rád zdůraznil, který rovněž návrh zprávy zmiňuje, se týká té orientace na výsledky a výkon. To se velice často v těch diskusích o absolutoriu nyní objevuje. Především tam jde o dosahování těch společných cílů v rámci strategie Evropa 2020 a evropského semestru. Zde bych chtěl zdůraznit, že podle našeho názoru, především pokud jde o Evropský sociální fond, bylo dosaženo velkého pokroku v těch uplynulých letech. Evropský sociální fond sám o sobě tam, kde zasahuje, je plně v souladu s prioritami Evropa 2020 v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti a s příslušnými cíly my samozřejmě ale bereme velice vážně tu, to pozorování Evropského účetního dvora v jeho letošní zprávě. Budeme se těmi závěry ještě zabývat, budeme se snažit z nich čerpat, tak abychom le, ještě zlepšili tu orientaci na výkonnost v budoucnosti. Jak v tomto, tak v tom nadcházejícím finančním období. To si myslím, že jsou ty nejdůležitější dvě věci, které bych rád zmínil v souvislosti s návrhem eh, stanoviska a mohu ještě tedy dát eh, slovo kolegům, jinak eh, bych zde již za komisi skončil. Danke Ihnen. Děkuji. Já kolegům samozřejmě dám slovo, pokud si to přejí. Ještě poznámky ze strany komise. Není tomu tak. Takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. prosince ve 12 hodin. Prosím, nezapomeňte na to. My budeme zde na Emplu hlasovat 25. ledna a na výboru KONT 22. nebo 23. března. Dneska se, teď se dostáváme k bodu číslo 9, situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci. Navrhovatelkou je Elizabeth Morin Chartier a má, dá jí dávám hned slovo. Merci infiniment, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Čili tato zpráva o situaci ve Středomoří a potřebě uceleného přístupu EU k migraci je e, stanovisko, je to návrh stanoviska výboru pro zaměstnanost určený výboru LIBE, který je příslušný a spolu zpravodajové ve výboru LIBE jsou Roberta Medzola za EPP, Malťanka a Kašetu Kienge e, z SND z Itálie. Jak jsme politicky přistupovali k této zprávě? Když dovolíte, já tady vyjmenuju těch šest podkladů. Za prvé byla naše vůle připravit eh, stanovisko, které bude užitečné, realistické a konkrétní. Za druhé bylo cílem, aby zpráva zahrnovala jednu ze základních hodnot Evropy a tou je solidarita. Za třetí jsme chtěli, aby tato zpráva zůstala vyvážená, eh, neupadla do pasti extrémů, které eh, migrační toky eh, zneužívají a politizují. A myslím si, že je na čase to opravdu tady připomenout. Čtvrtý důvod nebo čtvrtý základ je ten, že politický cíl této zprávy je nalézt řešení, abychom odpověděli na velmi citlivou otázku, která současně ale je politicky ožehavá a bylo by nebezpečné se jí vyhnout. A ta otázka zní, jak integrovat uprchlíky a migranty na evropské rozbitím trhu práce, který nadále ještě trpí důsledky krize. Čili tady je to napětí mezi tou potřebou solidarity a integrace uprchlíků na straně jedné a e, krizí na straně druhé, kterou mnozí naši spoluobčané ještě trpí. Pátý bod je ten, že my nemůžeme prostě jenom říci, že tady vítáme lidi, aniž bychom neměli absolutně žádnou představu o tom, jaké místo jim můžeme udělat. Nejde o vyhlášení principů. Za těmi principy musíme mít také konkrétní vizi. A poslední věc je, že tato zpráva bere v úvahu tři různé typy osob, které jsou tedy produktem nebo, nebo že, které jsou součástí té migrace. To znamená, na jedné straně nesmíme míchat uprchlíky s jejich postavením uprchlíků, žadatele o azyl a ekonomické migranty. A takže tolik těch šest základních bodů, které tvoří rámec naší úvahy. K prvnímu bodu komise přijala evropskou agendu v oblasti migrace, ta je velmi ambiciózní, a my žádáme radu, aby přijala stejně ambiciózní rozhodnutí, tak aby to bylo konzistentní. Druhá věc. My připomínáme, že středně době Eh, otázky vyplývající z uprchlické krize je problém jejich integrace. Nejde o to otevřít hranice, přijmout toky lidí a neintegrovat je do evropské společnosti. Takže my žádáme komisi, aby vypracovala plán, který bude brát v úvahu integrační, sociální a pracovní politiku pro uprchlíky. Za třetí, zdůrazňujeme, že je potřeba brát v potaz údaje eh, z trhu práce. Trvalý mechanismus eh, relokalizace uprchlíků je toho součástí tak, aby nedošlo ke zhoršení situace v oblasti politické i sociální a to jak pro určitá území, tak pro určité populace. Musíme si uvědomit, jaké dopady to má v příslušných oblastech a to je věc, kterou v mojí zemi právě považujeme za velmi důležitou, konkrétně v mém volebním obvodu, kde na tento problém narážíme každý den. To je stále tedy ten to princip integrace. Čtvrté téma Pane předsedo, my připomínáme, že komise je toho názoru, že nic nebrání využití evropských fondů, konkrétně třeba Evropského sociálního fondu, při e, tomto úsilí o integraci migrantů. Eh, Evropský sociální fond může spolufinancovat Eh, programy na profesní integraci uprchlíků. Nicméně eh, voláme po opatrnosti, aby toto eh, tyto programy a toto financování potom nezhoršovalo spolufinancování projektů určených Evropanům, kteří ten Evropský sociální fond potřebují, tedy ten Fond pro sociální eh, profesní integraci a všechny naše politiky eh, pro integraci mladých lidí, pro integraci žen, pro integraci seniorů, aby eh, tedy tyto programy tím neutrpěly. Pátá věc. My žádáme komisi spolu s členskými státy, aby vytvořila systém pro urychlení uznávání diplomů a ekvivalence. Tady přicházíme do styku s populacemi uprchlíků, které jsou vzdělané, ale z, z jejich eh, získali vzdělání v jiných zemích, v jiných vzdělávacích systémech a nemůže dojít k integraci bez tohoto uznávání jejich diplomů na straně jedné a politiky rychlé integrace na straně druhé. Šestá věc. My upozorňujeme komisi na nebezpečí eh, eh, ilegální práce migrantů. Myslím, že je potřeba si také říci jasně, jaké systémy sankcí eh, existují vůči zaměstnavatelům, kteří by přijímali do práce migranty v rámci sankční směrnice a v rámci směrnice o sezónních pracovnicích, protože existují sankce, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jak mít integrovanější systém. A konečně sedmý bod je velice důležité také připomenout rizika jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele Eh, která představuje podpis pracovní smlouvy s žadatelem o azyl v případě, kdy jeho žádost o azyl by byla zamítnuta. To vyvolává významné problémy. Takže musíme tomu věnovat pozornost a zohledňovat všechny tyto věci předem. A konečně žádáme komisi, aby byla ambiciózní při eh, revizi směrnice o modré kartě, aby byla čitelnější a efektivnější a aby přilákala vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která by mohla také přinést Evropě přidanou hodnotu, což by bylo nezanedbatelný přínos. Takže toto jsou ty hlavní body, na které jsme se soustředili. Eh, časový plán pro předložení pozměňovacích návrhů, ta lhuta je do 15. prosince. Já bych řekla, že máme dost času na to, abychom spolupracovali, abychom tuto první platformu posunuli kupředu. Já se Těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji ze všech politických frakcí. Doufám, že jak u této zprávy, tak u jiných zpráv, které jsme odhlasovali minulý týden, budou probíhat konstruktivní, bude probíhat konstruktivní dialog, abychom ukázali, že výbor pro zaměstnanost dokáže dosáhnout koncenzu a dokáže posunout ku problémy, které nás jinak rozdělují, ale kde se můžeme možná mm, sjednotit, abychom eh, dali Evropskému parlamentu silnou, silnou politiku. Takže děkuji a zůstávám k dispozici všem pro tuto plodnou spolupráci. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Eh, nyní má slovo López Hernández. Připomínám, že na každý bod máme dnes pouze 20 minut, takže prosím, mluvte rychle, ale já věřím, že Šavi to zvládne. Sí, muchísimas gracias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za její práci a také za vysvětlení jejího pohledu, který ve velké míře sdílíme. Tento eh, výbor eh, vlastně jedná o jednom z nejdůležitějších cílů, který zde v Evropě máme a je důležité zabývat se s tím z pohledu integrace do pracovního trhu. Já sdělím to, co paní zpravodajka paní navrhovatelka eh, eh, říkala, eh, vzhledem k tomu, co se děje v uplynulých měsících. Bohužel zde je pocit, že na ty problémy nereagujeme dostatečně, že je sice řešíme, ale nikoli dostatečně. Ty diskuse, které proběhly, ukazují, že komise má ambiciozní přístup, že dala na stůl určité návrhy a v mnoha případech to byla rada, která nebyla mož, schopná zůstat jaksi eh, na výši a řešit tu eh, situaci s příchodem pravděpodobně milionů uprchlíků v tomto roce. Z tohoto důvodu ve velké míře Tedy sdílíme pohled paní navrhovatelky a domníváme se, že je dobré, že, zde hovoří, že o tom hovoříme zde a je třeba jasně říci, že my, jakožto mezinárodní společenství a Evropská unie, máme povinnost dodržet své závazky, máme zde závazky podle Ženevské úmluvy a lidé, kteří mají právo na azyl, prostě musí nalézt nějaké místo v Evropě, kde budou chráněni. Nicméně, že to samozřejmě sebou nese řadu obtíží, souvisejících se sociální a pracovní integrací a že to lze řešit, pokud si rozdělíme ty úkoly a pokud budeme mít inteligentní veřejnou politiku, která bude k tomuto cíli směřovat. Obecně tedy ty body, o kterých eh, paní navrhovatelka hovořila, jsou s těmi body souhlasíme. Určitě by ještě šlo některé z nich zkvalitnit, plus mám ještě tři doplňující poznámky. Za prvé, je třeba eh, zamyslet se nad tím, kam půjdou ty finanční prostředky. V tom návrhu se eh, hovoří o tom, že to tedy půjde z Evropského sociálního fondu, ale myslíme si, že náš výbor by měl jasně říci, že nelze vzít eh, ty prostředky od někud, například eh, od těch nejvíce ohrožených sociálních skupin v Evropě a dát to na imigranty. Já souhlasím eh, s tím, co zde bylo řečeno, že je třeba bojovat proti extremismu. Ale i když bychom třeba v dobré vůli vzali prostředky z sociálního evropského fondu a dali je jaksi od chudých Evropanů migrantům, tak si myslím, že to není dobré řešení. Protože v tom střednědobém horizontu by to způsobilo, že by více politických hlasů dostala extrémní pravice. My si proto musíme dobře rozmyslet, jak, eh, odkud ty prostředky budeme brát. Je důležité dbát na to, abychom zde jaksi neubírali těm chudým a ohroženým lidem v Evropě na úkor migrantům. S tou integrací samozřejmě jsou také problémy, problémy odborného vzdělávání, problémy jazykové, ale myslíme si, že náš výbor může velice silně přispět do té debaty, která nyní v Evropě bude probíhat. Děkuji. Děkuji, Hanek. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegyni Morášatě za její návrh stanoviska jako poslanec Evropského parlamentu. Naprosto podporuji eh, tento návrh, který ona předkládá k eh, agendě uprchlíků. Je potřeba ukončit tu blokádu na radě. Eh, tady jde zejména tedy o mm, integraci těch, kterým uznáme právo statusu uprchlíka. Já také podporuji požadavek eh, pro to, abychom měli nějakou právní jistotu pro eh, zaměstnavatele, ale také, aby měli eh, nějakou právní jistotu i žadatelé o práci. Ne každý uprchlík je migrant a ne každý migrant je uprchlík, takže tohle to opravdu musíme rozlišovat, aby i naši občané tomu rozuměli. Samozřejmě jde nám o to, aby co největší počet těchto lidí byl schopen se co nejdříve vrátit do vlasti. Musíme hovořit o mimořádné situaci ve, střed, ve středozemí. Každá rodina uprchlíků, která se musí vlastně bát o svůj život, ale nenastoupí do eh, lodí nějakých těch pašeráků lidí. To je prostě úspěch pro lidstvo. Takže podporujme eh, tyto lidi, aby nemuseli propadat eh, těm zločineckým organizacím. A já před čtyřmi týdny jsem byl v Jordánsku v uprchlickém táboře a dodnes mi to úplně láme srdce když mi třeba Miriam, která eh, vyrostla v tomhle táboře, eh, řekla, že by chtěla být lékařkou, až bude velká, stejně jako, jako její matka. Já si myslím, že opravdu musíme těmto lidem dát šanci na nějakou budoucnost. Poslední bod. Eh, IS v Africe. Paralelně zasedá také delegace EU a KT Většina lidí mi říká, že v severní Africe se vytváří eh, negativní aliance mezi Boko Haram a IS. My na to nesmíme zapomínat, musíme na tohleto dávat pozor, protože mm, eh, potřebujeme mít nějakou silní roli, eh, kterou bychom, silnější roli, kterou bychom sehráli ve, středním, ve středozemí a musíme také spolupracovat nebo nějakým způsobem pracovat se i Africkou unii. Děkuji. Děkuji nyní Enrique Calvi Šambu. Děkuji, pane předsedo. Já začnu francouzsky a tu druhou část řeknu španělsky a doufám, že oboje bude stručné. Ale začínám francouzsky proto, aby mi na začátku všechny detaily porozuměla paní Šartě, to malý úvod, protože ona vlastně vyslala to poselství, kdy hovořila o té velké akci minulý týden s tou velkou dohodou. Ono lepší by bylo o tom dlouho nemluvit, protože někdo by to zase považoval za ránu pod pás politikařskou, takže pojďme se bavit o něčem jiném. Ale jednak skvělá práce paní Moran Šachtě ehm, je pro naší frakci zcela přijatelné. Samozřejmě nelze než podpořit všechno, co tam zaznělo. Takže to je výborný pracovní základ, který můžeme snadno všichni přijmout. Já za sebe bych navrhnul pár spíš jazykových niancí e, ve francouzštině, proto hovořím francouzsky, aby to bylo jasné. Když hovoříme třeba tady o tom, že problém uprchlíků, kteří přijdou žít do Evropy, že je problém jejich integrace do evropské společnosti. Tady to ne, nejedná eh, já si myslím, že spíš než jejich schopnosti, spíš jejich vůle integrovat se. A ještě rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem. Uprchlík, ten se chce vrátit domů, až se tam zlepší nějak normálně situace, ty lékaři, eh, architekti a podobně, možná se pak budou chtít vrátit domů, zatímco migranti ty chtějí prostě k nám. A Potom další migrace, jako třeba azijská imigrace, nikdy nepředstavovala eh, integrační problém. Takže je to spíš otázka vůle integrovat se. A, eh, což samozřejmě sociální a profesní eh, pomoc pomůže k té vůli integrace. Dále, kde se říká, musíme upozornit komisi na nebezpečí ilegální práce. Dneska slovo nebezpečí používáme přece jenom v jiném kontextu je to, protože danže jako nebezpečí, to je jako jít si dát pivo na zahrádku před hospodou v Paříži, ale my tady hovoříme o pracovních podmínkách, takže já bych navrhoval slovo nebezpečí nahradit třeba ne, ne, ne, negativními dopady a tak dále. A nyní eh, přejdu do španělštiny také z úcty k překladatelům, aby netrpěli s mojí francouzštinou, takže budu také stručný. Voy a hablar español. Nyní tady španělsky, takže prosím, vezměte si případně sluchátka. Já se domnívám, že je třeba, abychom byli obezřetní. A souhlasím zde s panem Chavi eh, Lópezem, který je tedy mým parlamentním kolegou. Myslím si, že pokud jde o využívání těch fondů, Evropského sociálního fondu, je skutečně třeba dávat pozor protože zde máme velice eh, směšné a, protievropské eh, předsudky, že vlastně díky migrantům se oslabí jiné skupiny. A případně by bylo dobré vytvořit asi nějakou eh, speciální eh, rozpočtovou položku nebo nějaký speciální, eh, dokonce možná fond pro migraci, aby se nedocházelo k rivalitě mezi prostředky na migraci a prostředky na zaměstnanost. Za druhé, je třeba dobře definovat přistěhovalce a uprchlíky protože to jsou dvě velice odlišné skupiny s odlišnými charakteristikami. Například eh, na Seutě a Milie jsem to viděl, když jsem tam navštívil ta, ty tábory. A jak jsem říkal, nějaký lékař, který eh, vlastně prchá před válkou, tak ten se chce eh, ještě vrátit domů, zatímco nějaký migrant, ten chce pracovat v Evropě na stavbě a prakticky by tam asi chtěl zůstat v té Evropě. A mně zde chybí dvě věci. Zde máme totiž eh, titul Potřeba uceleného přístupu EU k migraci. A já s tímto titulem souhlasím, je velice zajímavý a myslím si, že právě zde by se už rada měla probudit a zareagovat na tu současnou situaci. Myslím si, že se zde hovoří o uceleném přístupu a také je třeba zde mít pozitivní očekávání, pozitivní představu, týká se potřeb našeho globálního celoevropského trhu. Já v, tomto, v této oblasti se pohybuji dlouho, takže tomu eh, poměrně dobře rozumím. A pokud si vezmeme tu dobrovolnou, řádnou migraci lidí, kteří zde chtějí zůstat, tak eh, tam si potom myslím, že ta ucelená politika musí brát eh, v potaz závažné demografické problémy, eh, poměrně rozdílně rozmístěné v Evropě, ale přece jenom závažné, například v mé zemi nebo ve vaší zemi, pane předsedo. A také se domnívám, že celý ten problém je třeba vidět v tom celoevropském eh, kontextu. To znamená, máme zde evropský pracovní trh, eh, velké problémy s nezaměstnaností, plus eh, také problémy se sociálním zabezpečením a podobně. Děkuji. Nyní by měl normálně dostat slovo Patrik Klejrik, ale ten tady není, takže Jill Lambert by také měla mít slovo, ale ta se Eh, písemně omluvila, protože eh, musí být někde jinde. Takže má slovo Laura Gia, prosím. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní navrhovatelce Morin Chartier. Já mohu potvrdit, že budeme spolupracovat a jsme připraveni se eh, podílet na tom stanovisku, ale na druhou stranu musím také zmínit určité kritické body. My totiž eh, zde hovoříme o uceleném přístupu, ale ta realita, která se odehrává, ta ukazuje, že zde ten ucelený přístup není. Summit ve Valetě jasně ukázal, jakým způsobem bychom k migraci měli přistupovat. A dva dny poté některé země udělali přesný opak. Já chápu ten problém. Chápu, proč dochází k určitým rozhodnutím. Ale my nemůžeme jeden den říci jednu věc a druhou věc někde natáhnout osnatý drát nebo postavit zeď. Buď prostě budeme mít ucelený přístup všech 28 členských států, anebo to prostě musíme pojmout nějak jinak. Já jsem ráda, že kolegyně hovoří o střednědobé akci. Myslím si skutečně, že potřebujeme mít určitou vizi do budoucnosti. Myslím si ale také, že potřebujeme mít eh, nějaký okamžitý postup, protože tu situaci je třeba eh, řešit jaksi naléhavě, okamžitě. My jsme eh, stanovili kvóty pro eh, přerozdělení asi 200 tisíc migrantů, zatím jich bylo přerozděleno asi 160, tedy méně než 200. A já si domnívám, že je dobré, že se v té zprávě hovoří o střednědobém horizontu, ale zároveň je třeba řešit tu situaci okamžitě. K využití prostředků z fondů mnohé země nedokáží ve své zemi řádně využívat fondy. Buď tedy můžeme změnit celý ten přístup, anebo a můžeme tedy skutečně začít požadovat racionální a efektivní využívání těch prostředků, eh, doprovázené pozorným monitorováním využití těch fondů. A nebo bychom mohli těch prostředků využít pro sociální a pracovní integraci migrantů. Protože zde v podstatě se pohybujeme v takové bažině, nejsme schopni z ní vyjít. Evropský účetní dvůr neustále připomíná, že pracujeme neefektivně, že nesplňujeme cíle a představme si, že bychom tedy ještě více rozšířili využívání e, těch prostředků. Takže to by asi nebylo dobré. Já samozřejmě zdůrazňuji, že je nezbytné například organizovat jazykové kurzy, aby se ti migranti mohli začlenit. Také je třeba dbát na to, kdo bude tak si to školení nebo tu výuku ve školách provádět. Ale my e, často ty migranty vůbec nedokážeme integrovat. My máme v Itálii tři hotspoty, kde by měli být eh, ti migranti eh, jaksi eh, detekováni, zjištěna jejich totožnost. My zde hovoříme o tom, jak se budou učit jazyk, ale prozatím jsme ve fázi, kdy je ani nedovedeme si stotožnit. Myslím si, že skutečně zde jsou právě nyní závažné problémy, které je třeba řešit okamžitě. Uh, i v oblasti eh, sociální, kde chceme jít cestou integrace, musíme být připraveni tuto výzvu řešit efektivně. Protože my při té integraci musíme nejen zaručit minimální standardy těch pracovních podmínek, ale také dodržování eh, lidských práv, základních práv migrantů, což se nám také často nedaří. Přes několik eh, těchto poznámek samozřejmě jsme připraveni na textu spolupracovat. Dankeschön. Děkuji. Rabicoto, prosím. Grazie, poche parole, perché... Děkuji mnohokrát. Ano, jak zde uh, nyní hovoříme, tak stále přichází tisíce migrantů, přicházejí uh, často uh, nelegálně, tedy do Itálie. Eh, mohou to být eh, samozřejmě eh, nelegální migranti, mohou to být například také nějací zločinci, někteří pracují na černo, někteří bydlí na náklady komunit v hotelech. A to samozřejmě vytváří sociální napětí, neustále sociální napětí. A já bych byla nerada, aby eh, to stanovisko, o kterém hovoříme nyní, bylo jakýmsi eh, pouze dalším eh, stanoviskem, které nakonec ale k ničemu nebude. Protože situace se stále zhoršuje. Evropa před Eh, několika lety se nechtěla postavit čelem k tématu migrace a dnes je totálně nepřipravená řešit tuto otázku. Já zde prostě nevidím třeba v radě nebo v komisi vůli řešit toto téma. V Evropském parlamentu jsme o tom hovořili mnohokrát. Všichni jsme asi přesvědčeni o tom, že téma migrace a sociální integrace přistěhovalců je třeba řešit, ale já v Itálii jsem svědkem toho, jak se situace neustále pouze zhoršuje. K tomu, co říkali eh, kolegové. Já jsem eh, slyšela jednoho, eh, slyšela jsem tedy, jak se k tomu vyjadřovali politici extrémní pravice, ale já mm, nepatřím k této pravici, pouze sleduji to, co se děje v mé zemi a v mé zemi lidé po Evropě a po italské vládě chtějí, aby začala k migraci přistupovat seriózně. Takže když odhlédneme od těch hezkých slov, musíme být odhodlanější a odvážnější v Evropském parlamentu, protože si nemůžeme dovolit měsíce a roky pouze vydávat jakási prohlášení, čekat na další summit o migraci nebo na nějaké další eh, výjimečné zasedání, které bude hovořit o migraci, protože každý den k nám mezi tím přicházejí lidé, někteří z nich potřebují pomoc, někteří prostě eh, po, po, po tom, co zjistíme, odkud a proč přichází, tak musíme mít tu odvahu poslat eh, ho zpátky. Určitě potřebujeme některým lidem zajistit eh, ochranu a integraci na pracovní trh, jiné vrátit domů, ale to se prozatím neděje. Děkuji. Kolega Stevens, Stevens, prosím. Dank u wel, voorzitter en collega's. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jakožto stínová zpravodajka za EKR k této zprávě pro výbor LIBE a e, v souvislosti s e, integrací e, uprchlíků mám jednu poznámku, ale dříve než budu pokračovat, chtěla bych poděkovat zpravodajce za tyto informace i za práci, kterou odvedla. Eh, a teď ty moje připomínky. Já si myslím, že druhý odstavec, tam předložím pozměňovací návrh, protože je potřeba, aby to bylo jasněji formulováno. My musíme požádat Evropskou komisi, aby využila své právo iniciativy, aby došlo ke změně směrnice v souladu s Ženevskou úmluvou z roku 1951. Tato směrnice uvádí, že každý uprchlík od prvního dne má stejná sociální práva jako ostatní osoby, které celý život ehm, platili do systému. Takže třeba v Belgii ehm, to potom vede k veliké nespokojenosti populace. A je to znát, když, hovoří, když se hovoří třeba o přerozdělení žadatelů o azyl. V tomto kontextu je důležité také to, že to vede k nezaměstnanosti. Který žadatel o azyl, který třeba vydělával 600 eur, bude pracovat, když po vstupu do Evropy musí eh, potřebuje 3000 eur eh, pro svoji rodinu laat de EU-lidstaten een eigen... Důležité také je, aby členské státy měly vlastní integrační politiku. Směrnice o kvalifikacích musí být proto používána flexibilně, tak jak to ostatně umožňuje úmluva o uprchlících. Vážení kolegové, já bych byla velice ráda, abyste podpořili tento pozměňovací návrh. Text vám co nejdříve předám. Děkuji.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 jste zvážili také otázky dohledu a monitorování. Tento fenomén se opravdu rozšířil, má teď opravdu velký rozsah, takže teď musíme zajistit, že celá, celý ten program může fungovat, aby také eh, ty migranti měli na ubytování. Tady je naprosto důležitý bod číslo 5, který říká, že je potřeba urychlit řízení pro uznávání uprchlíků. Takže řekněme, že třeba tady máme eh, nějakého lékaře, je v Evropě, čeká léta na to, aby se mu uznaly i kvalifikace. Celou tu dobu vůbec nemůže pracovat. Samozřejmě ztrácí také praxi. A to tedy není v našem zájmu, je to Není to eh, samozřejmě ani v zájmu eh, daných migrantů či uprchlíků, takže je potřeba uznat eh, celý proces uznávání kvalifikací migrantů tak, aby byli hospodářsky soběstační. Ona ale ta věc je trošku širší, trošku mm, všeobecnější. Vůbec bychom měli se chopit této příležitosti hovořit eh, o tomto tématu na eh, úrovni EU. Také si myslím, že je eh, samozřejmé, že se musíme hodně zaměřit na otázky vzdělání a kromě toho také na otázky ehm, jazykového vzdělávání. Musíme mít také fungující kontrolní systém, pro ty, jimž eh, tedy azyl byl upřen. Nyní to vypadá tak, že asi dvě třetiny eh, těch lidí, kteří sem dorazí, zůstanou na našem území. I v případě, kdy třeba je jim zamítnut azyl. Takže eh, už asi velmi brzo někteří z těchto těch nelegálních migrantů už brzy budou mít děti, kteří zde, které, které se zde narodí. A co se asi stane, když eh, zamítneme těch, těmto dětem eh, přístup ke vzdělání? To samozřejmě bude hrozba, i pokud eh, v podstatě to jsou Evropané. Takže otázka vzdělávání je zcela zásadně důležitá. Ono tady nejde jenom o morální hodnoty, tady nejde pouze o kvalitu života, tady jde také o naši bezpečnost a samozřejmě i jejich bezpečnost. Pak máme otázku eh, směrnice, eh, která se týká modré karty, také těch eh, legálních kanálů migrace. Na to teď v poslední době trošku zapomínáme, protože se soustředujeme hlavně na otázky nelegální migrace, ale ono je to stejně důležité, protože někteří lidé, kteří sem přichází nelegálně, by v podstatě mohli přijít i legálně, pokud by měli tu příležitost. To znamená, mohli by přijít eh, zcela legálně a přispívat eh, k rozvoji našich ekonomik. Na závěr bych ještě ráda poděkovala eh, zpravodajce za všechny dobré návrhy. Děkuji. Konstantin Kankuneva. Άντρε. Děkuji paní Moran Chartier která vždy odvádí velmi dobrou práci. Pár připomínek k tomu stanovisku. Za prvé musíme jasně říci, že ze strany Evropské unie nebyl ohlášený žádný úmysl předložit nějak jasný návrh, který by se týkal migrace. Ani ze strany rady jsme nic takového neslyšeli. Mm, řada lidí teď eh, tak nějak propojuje otázky teroru s otázkami uprchlíků. Řada mm, členských států dokonce využívá eh, tohle toho alibi, řekněme, proto, aby uzavírala své hranice a aby odvracela své, svá záda k zemím ve středozemí, jako je třeba Řecko nebo Itálie. My musíme ovšem uprchlíkům dát příležitost, aby se integrovali do eh, daných společností, ale předtím, než toho dosáhneme, musíme jasně říci, jaká opatření potřebujeme proto, aby migranti mohli být integrováni jak na pracovním trhu, tak eh, ve, do života společnosti. A já si myslím, že právě zde nás čeká hodně práce, také co se týče nabídky a poptávky. Pokud ale nevyřešíme ty zásadní problémy, vytvoříme situaci, která jednoho dne opravdu vybuchne. Potřebujeme dobré plánování, potřebujeme vědět, co může každá země v rámci Evropské unie nabídnout, tak, abychom opravdu zažili eh, začátek solidární Evropy. Děkuji a nyní pan Fontulis, prosím. Děkuji, κύριε Πρόεδρε. Η Děkuji. Evropa musí jasně říci, co chce. Předseda Juncker Eh, hovořil o tom, že Evropa stárne, že bychom v podstatě potřebovali asi 50 tisíc eh, migrantů. Ale samozřejmě politika otevřených dveří se nám vrátila jako bumerang. A eh, samozřejmě my víme, že tihle migranti nejsou všichni uprchlíci, někteří jsou uprchlíci, někteří jsou ekonomičtí migranti, kteří hledají lepší hospodářské podmínky, životní podmínky, ale to je i pochopitelné, to přeci chceme snad všichni. A teď je vlastně nejasné, jak s těmito lidmi chceme nakládat. Také v podstatě nevíme, eh, nakolik přišli z uprchlíky do Evropy i teroristi a mm, řada zemí, protože tuhle otázku nebyla schopna zodpovědět, tak vlastně začala uzavírat své hranice, ale tím trpí země, jako je konkrétně Řecko. Co máme co máme dělat, když tam je prostě tisíce uprchlíků, kteří eh, se topí ve středozemním moři. A eh, řada lidí říká, že v podstatě to je jako takový ementál, že tohle to není žádné řešení, že, že se tam pořád dostávají tedy lidé eh, prostřednictvím Řecka do Evropy a já upozorňuji na to, že eh, my máme obrovský problém v Řecku. My už bez uprchlíků máme obrovskou nezaměstnanost. Teď jde samozřejmě o to, jak přesvědčíme země, eh, aby, eh, jako třeba Turecko, aby si je vzali zpátky, jak, jak se nám také podaří zajistit, aby tito lidé se vůbec mohli vrátit do vlasti. Tihle ti lidé nemůžou všichni zůstat u nás v Řecku. Děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, předtím, než dám slovo komisi, rád bych něco řekl sám za sebe, protože některé body na pořadu jednání, některé diskuse eh, ode mě vyžadují, abych eh, opravdu se co nejvíce kontroloval. Tak já eh, opravdu podporuji apel paní Morenšartě, který řekla na závěr svého Mm, úvodu, my tady hovoříme o lidech. Možná někteří z nás na to trošku pozapomněli eh, v souvislosti s touto otázkou. A eh, tak říkám, já osobně k tomu tedy říkám, že žádný člověk není nelegální člověk. Mm, za druhé, výslovně říkám, že je eh, důležité zabránit tomu, aby, mm, abychom vytvářeli nějakou konkurenci mezi třeba, třeba uprchlíky a e, lidmi, kteří patří k, tedy k nejchudším vrstvám ve společnosti. Opravdu by bylo nehumání, kdybychom je proti sobě nějak e, poštvali. Za třetí, měli bychom opravdu dávat pozor na to, abychom od sebe e, od, udrželi, tedy rozlišovali teror, terorismus a útěk před ním. A u té otázky kvalifikací. Prosím paní zpravodajku, aby dávala pozor na, tom, na to, že musí upozorňovat na to, že existují evropské agentury, které právě těmhle těm tématům se věnují. Také si myslím, že je potřeba zvážit ve zprávě, že máme třeba také relevantní eh, eh, <clears throat> profese, jako, je například, eh, jako jsou například lékaři a zdravotní sestry, kde je potřeba také eh, eh, dosáhnout některých eh, kvalifikací ještě nad rámec toho uznání kvalifikací. Ještě bych řekla jednu věc, co, psala, co se psalo se Financial Times. Umíte si představit, co to pro mě znamená, abych vůbec citoval Financial Times, ale, Times, ale v pátek tam byl obrovsky zajímavý komentář k srovnání k konfliktu v Syrii a 30-leté války. A oni tam vlastně psali, že to, co ve 30-leté válce v 17. století eh, vlastně udržovalo při životě, bylo, že se do toho neustále míchaly cizí mocnosti. A to prosím nezapomínejme, když eh, hovoříme vlastně o té dimenzi eh, navracení uprchlíků. Ale tohle to byly tedy moje osobní připomínky, které doufám, že, že mi takto dovolíte. Na tomto místě nyní se obracím na paní Joannu Toma komise. Eh, máme ještě, máme eh, to všechno, takže prosím, komise má slovo. Keine Bemerkung seitens der Kommission? Žádné připomínky ze strany komise? Děkuji, pane předsedo. Toto je téma, které je pro nás velmi citlivé a sdílíme to s kolegy z DG Home. Já mohu za DG plžíci, že se této otázce věnujeme, eh, znamenáme si připomínky eh, členů Evropského parlamentu, konkrétně třeba co se týče využití Evropského sociálního fondu. My jsme o tom už začali jednat členskými státy, eh, aby řekli, jak si myslí, že by bylo možno nejlépe tyto fondy využít pro zlepšení integrace těchto lidí a samozřejmě se také věnujeme um, kategoriím těch lidí, abychom řádně odlišovali migranty, uprchlíky, eh, ty, kteří dostanou mezinárodní ochranu a eh, takže se snažíme takto lépe zacílit naše akce i financování z našich fondů. A v tuto chvíli já si myslím, že nejenom DGM, ale i jiná oddělení komise se věnují otázce různých způsobů lepší integrace migrantů do společnosti, a, e, ať už je to prostřednictvím různých programů nebo projektů, e, ať už se jedná o jazykové e, vzdělávání, profesní vzdělávání a tak dále. Čili bereme to velmi vážně a samozřejmě budeme brát v potaz také výsledky vaší práce. Děkuji. Danke sehr. Děkujeme mnohokrát. Nyní se ještě podíváme na lhůty. Zase 15. prosince ve 12 hodin, na to už upozorňovala eh, Elizabet. V Emplu budeme hlasovat 18. února, hlasování v Libe ještě není eh, potvrzeno, na plenárku to půjde v březnu 2016. Nyní bod 10 nové nástroje územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014 až 2020 a tak dále. Navrhovatelka je Michaela Šojdrová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, budu prezentovat návrh stanoviska eh, regi, co se týče územního rozvoje v politice soudržnosti a integrované územních investic. A budu eh, se tomu věnovat především z pohledu zaměstnanosti, vyplývající z těchto projektů a jejich silných a slabých stránek. Nejprve bych chtěla zdůraznit význam eh, toho postupu z dola nahoru v případě CLLD, ať už se jedná o sociální zaměstnávání nebo jiné. Tato metoda odvozená z předchozího programu LEADER umožňuje místním komunitám eh, zajistit eh, vlastní ekonomickou nezávislost a rozvoj venkova. Nyní jsou tyto programy otevřené všem strukturálním fondům jako, a jsou do toho zahrnuty i městské oblasti. Bohužel mě mrzí, že CLLD a ITI nemají jasnou viditelnost a jejich struktura financování příležitosti a e, řízení nejsou plně srozumitelné pro případné příjemce. Toto je úkolem komise a členských států, aby dosáhli určitého pokroku v této oblasti. Aspekt zaměstnanosti je přítomen, ale měl by být eh, posilněn v souvislosti se strategií eh, Evropa 2020 a Evropské fondy by měly mít zaměstnanost mezi prioritami. Takže tady já musím zmínit omezené využívání Evropského sociálního fondu v rámci CLLD a ITI. Dobře eh, jsme spolupracovali s ekonomickým a sociálním výborem a s výborem regionu a se s eh, pravodajem pro stanoviska v oblasti CLLD a budeme na tom pokračovat a uvidíme, jak budou tyto nástroje implementovány v členských zemích a doufáme, že to budeme s výborem REGI jak si roz, spolupracovat na úké bázi a v roce 2017 by mělo dojít k revizi. Chtěla bych poděkovat našim poradcům za spolupráci a těším se na vaše připomínky a komentáře. Dankeschön. Děkuji vám a e, nyní bude mít e, každý půl minutku ze stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, chtěl poděkovat paní Šojdrové za velice relevantní stanovisko. Omezím se na tři poznámky nebo návrhy. Co se týče uznávání, že CLLD i ITI jsou zvlášť důležité v méně rozvinutých regionech, tak bychom měli podpořit komisi členské státy, aby podpořili právě tyto regionální a místní orgány při implementaci těch programů, protože ty právě se zdají být méně připravené k tomu. Za druhé, CLLD i ITI budou úspěšné jedině, když dokáží náležitě řešit výzvy spojené se zaměstnaností a sociální problematiky konkrétních regionů a komunit. Čili je to důležitý aspekt zacílení. A za třetí, je škoda, že omezená podpora z Evropského sociálního fondu je zatím naplánovaná na CLLD a ITI a měli bychom připomenout, že e, bychom měli přispět k rozvoji městských oblastí a k budování kapacit na místní a regionální úrovni. Děkuji. Děkuji, Ulrike Tribezius, prosím. Nebo převezme to za ní kolega. Děkuji. Já tady mám podklady od eh, Ulrike. Já bych rád poděkoval Michále Šojdrové za její úvodní práci na této zprávě. Co se týče obsahu, s hodně z těch věcí souhlasím, zejména tedy pokud se odkazuje na sociální podniky a malé střední podniky, snižování eh, administrativní zátěže a potřebu, abychom eh, začlenili zainteresované strany na místní úrovni. Abych ale zdůraznil pár věcí. Myslím si, že musíme zdůraznit následující. EU e financování by se nemělo využívat pro e, dotování národních přístupů, ale mělo by se používat pro e, podporu, dodatečnou podporu, tak abychom doplnili národní programy podle rozhodnutí členských zemí. Evropské programy musí umožnit eh, vhodné, hodnou flexibilitu, tak abychom umožnili členským zemím eh, implementovat individualizovanou podporu v souladu s místními potřebami, tak abychom zajistili, že financování eh, je tam, kde je nejvíce potřebné. Jakékoliv budoucí hodnocení ze strany Evropské komise těch systémů které se týkají zaměstnanosti, by se měly eh, zaměřit na dopady na zaměstnanost mladých, trh, a to na opravdovou situaci v dlouhém období. Měla by se prioritizovat také, proč některé um, konkrétní kroky jsou úspěšné. Eh, respektování eh, odlišných ehm, ekonomických systémů, které existují v členských zemích, je také potřebné. My musíme se snažit o to, abychom zajistili, že byrokratické procesy eh, neudělají příliš velkou zátěž pro členské země. V mnoha případech by to totiž mohlo posunout pozornost z přístupu, který se zaměřuje na výsledky, k tomu, abychom se zaměřili pouze na vstupy. Eh, k MFF Eh, na závěr, za naši skupinu je pozice jasná, MFF by měl být přeskoumán nejprve a revidován, pokud je to nutné. Eh, tohle to poskytne příležitost eh, Eh, udělat změnu priorit ve fondech mezi různými oblastmi rozpočtu, ale vlastně ta celková eh, velikost eh, MFF, kterou se schválila v roce 2013, musíme ponechat. Na závěr děkuji za práci na tomto stanovisku a těším se na budoucí práci se všemi stínovými zpravodaji v následujících týdnech. Děkuji. Dankeschön. Eineinhalb Minuten. Möchte nur noch mal daran erinnern, sind Sie jenom při ten nyní eh, eh, Enrique Chambon, prosím. J'espère, monsieur le président. Doufám. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit za paní Harkin, která je skutečností novou zpravodajkou. A ona tedy říká, děkuji zpravodajce za její práci na tomto stanovisko. Paní Harkin plně souhlasí s tím, že politika soudržnosti má potenciál zlepšit příležitosti zaměstnanosti a je přesvědčená. Já teď hovořím za ní. Ona věří tomu, že eh, když se CLLD použije jako nástroj, pak právě na místní úrovni eh, reaguje na místní potřeby a výzvy a řeší je vhodnějším způsobem než centralizované rozhodování. Nicméně, jeden z nejdůležitějších aspektů v souvislosti CLLD a integrovanými územními investicemi, že je to, že místní orgány musí mít vůli, podobně jako jiné místní subjekty, musí mít vůli k tomu skutečnému přístupu z dola nahoru, umožnit eh, jak si rozhodovat a to není jenom mechanická záležitost. Ona také souhlasí s tím, že CLLD bylo velice užitečné pro udržitelný rozvoj venkova a má potenciál podobně přispívat k rozvoji v Evropě. A těší se na spolupráci s paní spravodajkou na tomto tématu. Čili to, to říká stínová spravodajka. A já k tomu dodám ještě dvě věty. Nezapomínejte nikdy, že řešení je v odpovídající mobilitě, čili nešahejte na mobilitu. Dobrá síť CLLD je lepší než paralizované CLLD. A myslím, jak to říkal pan předseda, my jsme lidé, nejsme stromy, které rostou a umírají tam, kde vyrostly, tam, kde se narodili. Ganz knapp an den anderthalb Minuten. Tak to bylo úplně přesně v čase a nyní Tatiana Štanková, prosím. Ist nicht hier? No. Není zde? Takže Laura Adžia, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za návrh tohoto stanoviska, které kolegyně připravila. V tomto stanovisku je celá řada bodů, se kterými souhlasíme. Je zde však několik upřesnění, které bych chtěla zmínit. Tam, kde se hovoří o růstu, tak tam by bylo dobré doplnit ještě rozvoj tak aby to mělo také jakýsi kvalitativní aspekt, několik pouze kvantitativní. Protože to územní využívání prostředků musí také brát ohled na kvalitu. Souhlasím s tím, že to zlepšení musí zahrnovat i inkluzivní a udržitelný rozvoj. Myslím si, že může být tedy vhodné dát sem nějaký termín, který by hovořil o kvalitě. Potom se domnívám, že na té územní úrovni eh, nejsou příliš známy ty jednotlivé příležitosti a také ty subjekty, které by měly být v přímém kontaktu mezi Evropou a územími, že tam není příliš eh, velké povědomí, velké nízká informovanost a myslím si, že je důležité zaměřit se právě i na to, abychom měli subjekty nebo lidi, kteří dokážou přinášet ty znalosti a ty informace. Peníze se e, často dávají do těch územních celků, ale není to vůbec efektivní. Potom ještě je zde otázka monitorování, kontroly. Zde bychom skutečně se měli zaměřit na to, co ta území skutečně potřebují protože tam, kde víme, co je potřeba, tam potom určitě lépe dokážeme nasměrovat ty prostředky. Dankeschön. Jetzt... Děkuji nyní Elizabeth moran -Chartier. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegyně Michaele Šojdrové za její zprávu. Já bych se chtěla zmínit o využívání Evropského sociálního fondu a té, k té zmínce, kde o, hovoří o té e, revizi v průběhu, mm, tedy nebo v polovině platnosti a to se e, týká také toho, co jste říkal vy, pane předsedo. Tady ta revize v půli cesty. Vzpomeňte si, jak při rozpravě po, o tomto eh, období plánování, kdy byl Evropský sociální fond eh, spochybňován a mnoho kolegů jej chtělo spojit s fondy eh, soudržnosti bez jakéhokoliv odlišení. Já vím, že si mohou konkurovat, ale naopak si myslím, že je potřeba, abychom využili tuto potřebu Evropského sociálního fondu právě tady, v této zprávě, jako v předchozí zprávě, abychom prokázali, jak tento fond je užitečný a že má být jaksi naplněn, neli eh, navýšen při té revizi eh, v polovině období. Naopak si myslím, že právě to je páka, kterou musíme společně všichni uplatnit a musíme si dávat pozor, aby to nebyl právě výbor, jako, náš výbor, který by ohrozil tento sociální fond nebo jej oslabil. Děkuji vám. Sehr und selbstverständlich samozřejmě. Nyní komise. Martin de Bruin, prosím. Good, um, good afternoon. Dobré odpoledne. Já děkuji mnohokrát za toto stanovisko, je velice přínosné pro naši práci a rád bych vyjasnil dvě věci. Eh, pokud jde o CLLD, tak ta poslední čísla ukazují, že Evropský fond regionálního rozvoje zde přispěje 1,6 miliardami v tom nadcházejícím období. Zároveň ale také zde máme Evropský sociální fond, který přispěje téměř jednou miliardou eur za stejné období. Oba fondy tedy značně přispívají do CLLD. Také je třeba uznat, že je to velice důležitá odborná příprava a vzdělávání. My se snažíme kontaktovat stakeholdery, kteří možná nemají předchozí zkušenosti eh, se, eh, s evropskými fondy a s jejich řízením a uznáváme, že je zde ještě třeba určité podpory a školení. Takže mezi jiným také budujeme takzvanou Urban Development Network, to znamená jakousi síť všech evropských měst, která budou implementovat integrované územní investice. A také chceme podporovat investice na místní úrovni. Děkuji. Dankeschön. Dann können wir... Děkuji. Takže 20. prosince ve 12 hodin, to je lhuta pro předkládání pozměňovacích náhrod. 25. ledna budeme hlasovat zde, na regi potom 15. února. Nyní přecházím k bodu na pořadu jednání 11, to je rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku. Spravodajka či navrhovatelka je Juta Steinrock. Juta má slovo. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. digitalizace samozřejmě náš svět mění, i mění i svět práce, to, se, to jsme už, eh, o tom jsme diskutovali. Samozřejmě to, co se nezmění, pokud s tím něco neuděláme, je nerovnost mužů a žen, co se týče um, výše platu ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny, takže vlastně v prvním návrhu stanoviska se obracím na komisi a členské státy s tím, že se opravdu musí věnovat těmto otázkám v oblasti eh, IT, a také v oblasti vzdělávání ohledně IT. Eh, prosím, musíme také poskytnout více pobídek pro ženy, aby se této oblasti věnovaly, aby využívali příležitostí v digitálním světě. Musí existovat také možnosti kariéry pro mladé ženy v téhle oblasti, proto potřebujeme také provádění směrnice, kde bychom třeba měli jasné jasně stanovené kvóty, třeba 40% v dozorčích radách a podobně. Také co se týče e, dlouhodobé e, celoživotního vzdělávání, tady zase musíme podporovat e, kompetence v oblasti IT. Komise často hovoří o řadě pracoviští, která vzniknou díky digitalizaci a tady se musíme podívat na to, jaké nové typy pracovních příležitostí takto vzniknou jde o to, aby to byla skutečná pracovní místa, z nichž lidé taky můžou vyžít. Samozřejmě skvělé, pokud právě ženy díky flexibilnějším, nezávislejším pracovním místům eh, mohou mít eh, větší příležitosti, ale samozřejmě to nesmí být za cenu toho, aby to byly potom prekérní pracovní podmínky takže nesmíme vlastně obětovat eh, jistotu zaměstnanosti té flexibilitě. A samozřejmě potom máme gender pay gap, to znamená propast mezi výší platu pro ženy a pro muže. Tady to je další oblast, která eh, ještě, eh, kterou ještě opravdu nemáme vyřešenou. Samozřejmě v oblasti digitalizace můžeme dosáhnout také pozitivních zlepšení. Existují tady eh, samozřejmě i příležitosti. ale eh, máme zde i třeba rizika, jako eh, je třeba větší riziko deprese, psychických poruch a podobně, které souvisí třeba s tím, že jste neustále k dosažení vlastně není už jasně definován volný čas a tak dále. E, každopádně to, co tedy předkládám, to je vlastně takový první rámec toho stanoviska a samozřejmě ještě o tom budeme diskutovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát i já. Nyní Aněška Kozlovská, prosím. Vodničanci, šanovní państwo. Děkuji, pane předsedu. Dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřála k velice dobrému stanovisku pokud jde o velkou řadu věcí v něm zmíněných. Já bych ale nezačínala ten dokument tím, že v oblasti IKT je nižší účast žen. Samozřejmě, že to je důležité, protože zde hovoříme o dobře placených pracovních pozicích. A ta segregace mezi muži a ženami na pracovním trhu je jedním z důvodů pro ten eh, rozdíl v platech mezi oběma pohlavími. Já bych se ale více soustředila na to, že v digitálním věku se změnil celý pracovní trh. Změnily se podmínky, okolnosti, prostředí, veškeré podmínky související s prací se mění, objevují se nové formy práce. A je to výzva i pro náš výbor. Máme zde nové formy práce, nové formy zaměstnání a to může být něco velice pozitivního. Například může být snazší dosahovat eh, rovnováhy mezi prací a soukromým životem a flexibilní eh, práce může také usnadnit eh, vstup lidem na pracovní trh, například těm, kteří pečují o děti a zároveň chtějí pracovat. Stejně tak třeba to může usnadnit práci lidem nemocným, lidem s postižením. I jim se může těm no, díky těm novým formám práce lépe dařit vyvážit pracovní a soukromý život. Zároveň jsou zde ale samozřejmě také určitá rizika, například často musíme být neustále dostupní, proto by zde mělo být to právo takzvaně se odhlásit a to, co stojí v té vaší zprávě, je velice důležité. Pracujeme často velice dlouho, ale v určitém okamžiku by prostě mělo být možné se vypnout, vypnout telefon, nereagovat. Jsou zde i další rizika. Máme zde například nové typy pracovních smluv, nové pracovní metody. A ty nevždy bývají pokryty legislativou. Mohou zde být také určité eh, rozpory nebo nesrovnalosti s kodexem, eh, s zákonníkem práce nebo eh, s pojistkami. Dále se zde hovoří o významu celoživotního vzdělávání, o digitálních dovednostech, které je třeba neustále zlepšovat. A to samozřejmě také závisí na věku. Starší občané mohou mít eh, třeba problém s tím, aby drželi krok se všemi těmi eh, změnami v oblasti informatiky, jsou proto více ohroženi ztrátou práce a více se to týká právě žen. A čím je situace na pracovním trhu nestabilnější, tím je zde větší nebezpečí toho, že digitální negramotnost se stane jakousi eh, poslední eh, kapkou, která nakonec přispěje k tomu, že žena ztratí práci. Nové nástroje a nové pracovní podmínky by tedy měly být eh, využívány adekvátně. To je, myslím, z mé strany vše a chtěla bych podpořit eh, také ten apel na implementaci eh, směrnice od paní komisařky Reding o ženách ve správních orgánech. Thomas Mann, moment, erst hätten die... Děkuji. Nyní stínoví zpravodajové. Je zde z nich jen jeden, pan Norman López. Další frakce nám nezdělili jména žádných jiných stínových zpravodajů, možná to souvisí s tím, omlouvám se, musím tedy jasně říci eh, skupinám to, že by bylo dobré mít eh, takhle jmenované stínové zpravodaje, už znát ta jména, Anna Gerike, Laura Adžea a potom Tomas Mann. Na, na vás se tady obracím, ale možná to, že jste mi nezdělili stínové zpravodaje, souvisí s tím, že otázky digitalizace vlastně jsme na tomhletom výboru ještě důkladně neprobírali. A univerzita v Oxfordu eh, Eh, zjistila, že eh, až 47 eh, či až 58 pracovních příležitostí bude ovlivněno právě digitalizací v následujících asi deseti letech. Takže tady samozřejmě nejde o to jenom vytvářet pracovní příležitosti, ale samozřejmě s tím se pojí i náklady. Každopádně nyní tedy první kolega. Would like to thank Mrs. Týnový zpravodaj bych chtěl paní Steinrock poděkovat za její práci a má několik poznámek. Stínový zpravodaj by rád viděl více praktických otázek, které se týkají digitálních dovedností, než eh, další eh, apel na odblokování směrnice o ženách obecně. Naprosto respektujeme úsilí kolegyním pokračovat v Eh, agendě, která je daná, ale také by měly být přijaty další opatření, které by umožnily ženám eh, náležitým způsobem tato opatření využívat v souladu se svými potřebami v jednotlivých zemích, spíš než tlačit směrnici dopředu. Ještě je mnoho práce v terénu potřeba, aby tato opatření byla skutečně prospěšná pro ženy. Stíno zpravodajka je potěšena, že ženy podnikatelky eh, digitálně spolupracují v sítích a eh, podporuje paní Steinruck a paní Reinke, kterou je eh, zpravodajkou v příslušném výboru které budou prezentovat příležitosti pro ženy. Jsme také přesvědčeni, že je třeba vytvořit prostředí, ve kterém inovace, investice a podnikání budou podporovány, protože to jsou právě klíče k posílení e, soběstačnosti žen v digitálním věku a je třeba zahrnout také podporu e, práce na dálku jako prostředek pro e, zvýšení příležitostí pro zaměstnávání žen a znevýhodnění zúčastněných pracovníků a my předložíme pozměňované návrhy, pozměňovací návrhy v této souvislosti. A také prosím musíme brát v potaz také rodiče, zejména tedy matky. Protože tady v podstatě právě na digitálním trhu je specifická situace pro matky. A nyní Laura Gea. Děkuji. My nemáme stínového zpravodaje. Já zatím čekám na zpětnou vazbu od kolegů a my jsme se vyjadřovali k digitálnímu jednotnému trhu. Já bych pouze chtěla zdůraznit v tomto případě jednu věc, ať už tedy budu já stínovou zpravodajkou či nikoli, tak eh, důležité je také se eh, podívat na dovednosti a kompetence, protože si myslíme, že digitalizace může být také prostorem a příležitostí pro nové vytvoření nových pracovních příležitostí. Nicméně je také třeba vytvářet proto určitý prostor, protože jinak zde budeme mít poměrně mnoho žen, které nemají eh, takovou odbornou připravenost, aby mohli čelit těm novým technologiím a novým výzvám. Takže toto by bylo asi od nás. Já se domnívám, že já budu tou stínovou zpravodajkou nakonec a my potom eh, předložíme naše poznámky prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji, Juto. Děkuji, Tomas Mann. Děkuji. Já si myslím, Pane předsedo, máte pravdu, tohle to není eh, žádné takové povrchové téma, to je téma eh, zcela zásadní pro budoucnost. Eh, máme zde příležitost, která se nám nabízí k tomu, abychom něco zásadně důležitého udělali. Ale tahle ta strategie možná proto není úplně nejvhodnější, takže my tady musíme um, najít dobrou rovnováhu. Kromě toho máme také zprávu Gebhardt, eh, jsou zde i jiné výbory, které se věnují otázce digitalizace, eh, takže samozřejmě tady eh, vždycky je otázka příslušnosti daného výboru a tak dále. Kromě toho se tím zabývá asi pět nebo šest komisařů, takže to opravdu je takové průřezové téma. K této zprávě, milá Juto, já předpokládám, že určitě předložíš dobrou zprávu, také předpokládám, že dobře budeš spolupracovat s stínovými zpravodaji. Ale je tady jedna věc, kterou chci říct. Já jsem udělala takovou jednu zkušenost. Pocházím z oblasti, kde jsme vlastně viděli, že ženy právě využívají příležitost vstupovat do těchto, do těchto oblastí. Vlastně vznikají eh, celé oblasti v digitální oblasti, které mm, jsou ženám opravdu přístupné a kdy pro ženy je v podstatě velmi Eh, vhodné eh, do těchto eh, oblastí, tedy těmto věcem se začít věnovat. Samozřejmě náš výbor má za účel podporu těchto dostupnosti této, těchto pracovních příležitostí a tak dále. Takže samozřejmě říkám, dobrá, jsou zde příležitosti, ale nemůžeme říct, že to všechno tak jenom vznikne samo o sobě, protože samozřejmě jsou zde, je tady obrovský potenciál a, ale náš výbor prostě musí vždycky být zakotven v realitě. E, já každopádně při zpravodajce e, hodně úspěchu při předkládání této zprávy. E, já jsem přesvědčen o tom, že ta zpráva bude dobrá. Já jsem nechtěl, abychom to vnímali tak, jako že chceme proti něčemu bojovat nebo že to chceme podpořit. Digitalizace prostě proběhne, jak v kancelářích, tak v v, ve výrobním průmyslu. My prostě musíme přizpůsobit ty podmínky, které eh, to, či mm, vliv, který to bude mít na eh, pracovníky. Nyní Elizabeth Moran Šartě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat Jutě Steinruck za její práci a chtěla bych navázat na to, co říkáte. Tato integrace nových technologií do celého profesního života prostě nastane. To musíme vzít v potaz a v souvislosti s rovností mužů a žen bych chtěla zdůraznit dva aspekty a navrhnu, předložím pozměňovací návrhy v tomto směru. Jednak rovnost kariér mezi ženami a muži my jsme v novém odvětví, přičemž nerovnost v kariéře se zabydleli v tradičních odvětvích. V novém odvětví musíme mít silnou vůli, aby tam byla rovnost v kariérách mužů a žen. A druhý bod, který musíme zdůraznit, to jsou nové formy práce. A tyto nové formy práce musí brát v potah soulad mezi rodinným a profesním životem. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Děkuji. Mnohokrát. Kromě komise, eh, hlásí se ještě někdo o slovo? Děkuji, pane předsedo. Jenom chci říct, že se zájmem eh, jsme vyslechli tuto rozpravu, věnujeme tomu velkou pozornost, jak jste uvedl, eh, jak tady říkali jeden z poslanců, v rámci strategie eh, eh, rovnosti mužů a žen věnujeme velkou pozornost tomu, abychom zajistili, že rovnováha, eh, že tam bude rovnováha v přístupu k mužům, ženám, osobám s handicapem a tak dále v souvislosti s digitálními příležitostmi. Existují nové formy práce, které které vznikly v rámci digitální revoluce a my to teď všechno studujeme a, až bude, a tato zpráva bude součástí tedy eh, te, těch eh, dokumentů, které budeme studovat. So, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Změnila se lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Není to už 9. prosince, ale 10. prosince stále ve 12 hodin. 25. ledna budeme hlasovat na výboru eh, EMPL a potom eh, na plenárku to půjde, to ještě nevíme kdy, ještě to není stanoveno. Poslední bod na našem pořadu jednání, to je bod 12. Dosažení cílu boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností, k tomu má slovo Tamáš Mešerič. Tomáši, máme na to sedm minut. Bylo by to možné? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím ušetřit trochu času, aby se to stihlo. Dovolte mi nejprve, abych poděkoval stínovým zpravodajům a jejich spolupracovníkům, kteří vyprodukovali velký počet kvalitních pozměňovacích návrhů a já o některých z nich budu hovořit, ale ne o všech, protože jich je opravdu hodně. A nechám taky prostor stínovým zpravodajům, aby pohovořili po těch svých. Takže já jim děkuji za všechny pozměňovací návrhy a děkuji kolegům, kteří mě pomohli eh, se s tím nějak vypořádat. My Eh, předložíme kompromisní návrhy a já se těším na schůzi se stínovými zpravodaji, eh, kde se budou projednávat tyto potenciální kompromisní návrhy. Jsou tu některé pozměňovací návrhy, které ten text rozšiřují do různých směrů a jak si možná pamatujete, když jsem tady měl ten svůj úvod při prvním projednání, já tyto eh, návrhy vítám, protože hm, jak si to hm, Eh, v rámci toho omezeného návrhu jsme nebyli schopni pokrýt všechny ty směry, které bychom si byli přáli a my s mnoha těmi návrhy plně souhlasíme. U některých těch návrhů jsou trošku strukturální problémy v souvislosti s textem, ale pokusíme se je zapracovat všechny. Plně eh, se shodujeme, co se týče otázky chudoby, v souvislosti s náklady na domácnost. My víme, že to je složitý problém a že jsme neměli na mysli to omezit nějakým zjednodušujícím způsobem, nicméně chápeme, že ta složitost musí být řešena z pohledu jednotlivých aspektů odděleně v jednotlivých odstavcích a tak dále. Zelení se také Mm, angažují, jak to jistě mnozí víte, se angažujeme eh, v, a zavazujeme k principu subsidiarity, jsme přesvědčeni, že tyto problémy, že ty problémy, které se dají nejlépe řešit lokálně, se mají řešit lokálně a co se nejlépe vyřeší globálně, tak ať se řeší globálně a všechno co je mezi tím. Tam věnujeme pozornost všem pozměňovacím návrhům, které vychází z tohoto principu a myslím si, že z toho můžeme vypracovat i rozumné kompromisní návrhy. Jsou tam velké zajímavé nové myšlenky, které předložili všichni stínoví zpravodajové. Já tady nemohu to všechno vyjmenovat, ale chtěl bych třeba zmínit to, že sociální bydlení patří ke klíčovým problémům se všemi aspekty, včetně dostupnosti sociálního bydlení a rozhodně i kvality veřejných služeb v oblasti sociálního bydlení, to je rozhodně klíčové v řadě členských zemí. Bezdomovectví je také významné téma, e, přestože formálně technicky to může vypadat, jako by to bylo mimo Eh, působnost této zprávy, ale já bych velice rád zdůraznil, že to je související téma a že je velice tenká linka, která odděluje chudobu eh, nebo domácnosti pod hranicí chudoby a jejich bezdomovectvím, protože to je linka, která se velmi snadno překročí a to je důležité. A konečně bych chtěl eh, apelovat, abychom věnovali společnou pozornost tomu, že některé pozměňovací návrhy budou potřebovat určité přepracování textu a proto chci poprosit čínové zpravodaje o trpělivost, abychom vždy nalezli tu nejlogičtější pasáž, kde bychom mohli nějakým způsobem rozumně toto vpraco- v- v- vtělit a zapracovat, ale každopádně děkuji všem za e, velkou, e, velkou snahu a spolupráci a dobré vstupy. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. S tou novou strukturu textu, to už od někud znám. Dobrá. Nyní Laura Adžea musí odejít, ovšem přihlásila se jako třetí, takže obracím se na ty kolegy, kteří jsou před ní, zda ji nechají mluvit jako první. Laura má slovo. Vi per la disponibilità, ma come il Děkuji za ochotu, ale já musím jít také na delegaci AKT, takže pak musím běžet. Chtěla bych poděkovat eh, Tamášovi za připravenost na spolupráci na velice důležitém textu, protože to téma je skutečně závažné a vyžaduje od našeho výboru zaujetí jasného stanoviska. My jsme připravili pozměňovací návrhy na základě informací, které jsme již sdělili dříve. U některých aspektů si velice dobře uvědomujeme, že jsme jaksi rozšířili tu škálu kroků. Očekáváme ale také, jaký bude výsledek kompromisu. A pokusíme se samozřejmě poté se na některých věcech shodnout. Pokud jde o snižování energetických nákladů, to je naprosto zásadní problém a pro nás bylo velice důležité zdůraznit naprosto zásadní potřebu poskytovat ubytování i bezdomovcům. Víme, že to je velice důležitá věc a počet bezdomovců je poměrně značný. Zmínili jsme i další argumenty, například nutnost minimálního zaručeného příjmu ale podíváme se ještě, jak budou vypadat kompromisy a pokusíme se pak pracovat na, eh, jak si na té vizi společně. Děkuji. So, danke schön, Claude Rodin. Děkuji, Claude, prosím. Merci, président. Donc, Děkuji, pane předsedo. Ano, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. Já děkuji zpravodaji za jeho dosavatní práci, i za tu jeho budoucí práci. Každopádně uděláme všechno pro to, abychom přispěli k tomu, že zprávě bude, zpráva bude co nejširším koncenzem a e, za EPP my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, já je tady nebudu vymenovávat, bylo by to moc dlouhé, na tom budeme pracovat se zpravodajem mezi stínovými Jedna z těch zásadních eh, témat rozpravy se bude týkat toho, kde se mají nacházet úrovně rozhodování a která nástroje jsou nejvhodnější a současně eh, dohlédnout na to, aby nástroj ve finále nemohl vytvořit opak eh, jaksi svého účelu. Jsem velice spokojený s tím, že se nám podařilo rozšířit působnost, protože třeba tam jsou ty výzvy energetické, ale podařilo se nám to rozšířit o zdravotnictví, přístup k vodě, e, komunikace a tak dále. To je všechno velmi důležité a naším cílem je, aby ta zpráva byla co nejvíce konsensuální, nejen tak, ale prostě proto, že ta výzva je tak významná, že potřebujeme co nejširší schodu na eh, úrovni výboru, ale i potom eh, na úrovni celého parlamentu, takže mohu ujistit zpravodaj, že na tom budeme taky pracovat. Děkuji. Danke sehr. Jetzt haben Sie... Děkuji. Nyní se přeci jenom ještě přihlásili eh, stínu zpravodaje. Ještě tady má něco Juta jménem jednoho z nich. My, sociální demokraté, žádáme o to, aby všichni měli minimální mzdu a přístup k důstojným pracovním podmínkám. To zabraňuje také sociálnímu vyloučení a chudobě. Také jsme podle toho předložili pozměňovací návrhy. Nesmíme ale zapomínat i na lidi, kteří jsou pod hranicí chudoby i přesto, že pracují, jsou znevýhodněné skupiny. Máme třeba ehm, ehm, důchodci, studenti, někteří dokonce i OSVČ, ehm, rodiče, kteří vychovávají děti sami a tak dále. My, sociální demokracie, tedy žádáme o to, aby na místní, národní a evropské úrovni eh, byla učiněna opatření pro odstranění energetické chudoby, to znamená ne, ne, nedostatečnému přístupu k energiím. To samozřejmě také vyžaduje energetickou účinnost a jasný eh, rámec pro boj proti energetické chudobě, protože eh, nemůžeme eh, nutit lidi k tomu, aby se rozhodovali před, mezi teplým obyt, příbytkem a teplým jídlem pro nás je stejně eh, důležité, že je také významné budování či výstavba sociálních bytů a to nesmí prostě eh, být seškrtáno v rámci eh, úsporné politiky. Děkuji. A Negerike, prosím. Už naposledy, pane předsedo, zase eh, ji zastoupím já. Když hovoříme o tom, o Evropě a o významu přidané hodnoty, kterou přinášíme občanům, tak samozřejmě nemůžeme pouze hovořit o tom, eh, jak z toho mají podniky nějaký zisk. My musíme dosáhnout až k rodinám. Ehm, často evropská administrativa Eh, má negativní dopad i na domácnosti a jejich eh, rozpočty. Zdůrazňuji, chudoba u rodin nevzniká pouze kvůli vysokým nákladům. I děti jsou v mé zemi pro řadu lidí eh, rizikem pro upadnutí do chudoby. Kdo dneska vychovává třeba tři děti, vydělá, dělá obrovské množství práce pro celý stát, ale samozřejmě nic za to nedostane. Má strana už 30 let podporuje v Německu ehm, podporu, eh, proto, abychom podporovali eh, vzdělávání eh, mladých. Tady v podstatě jde o, o to, abychom dokonce vypláceli nějaký příjem za, za to, že vychováváme děti. Kolik je pro nás, kolik jsme ochotni utratit za budoucnost Evropy, to je něco, na čím bych, o čem bychom měli diskutovat. Děkuji. Děkuji. Enrique, prosím. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za celé to odpolední jednání a děkuji panu zpravodaji za výbornou práci, která se začíná rýsovat. Má také spoustu pozměňovacích návrhů. My začneme pracovat na kompromisech. Pokud jde o pozměňovací návrhy od ALDE, ty jsou v souladu eh, s cílem rozšířit eh, vizi toho, co je chudoba chudoba je skutečně něco, co je třeba řešit sociálními politikami, protože nezaměstnanost se řeší politikou ekonomickou, ale chudoba, ta je zde nyní. To není žádná struktura, to je něco, co je zde právě teď a proto je třeba to řešit politikami sociálními. Samozřejmě máme zde také kroky v oblasti politiky energetické, tam je to úsilí určitě důležité, ale je tam i celá řada dalších faktorů, například eh, cena za bydlení nebo cena za vzdělání dětí a podobně. Dále bychom mohli e, bojovat například prostřednictvím toho, že každá země by měla svou minimální mzdu, minimální zaručenou mzdu. Já jsem e, často navštěvoval chudé lidi a oni mi e, říkají, že chudoba je něco jaksi nerozdělitelného ať jde o chudobu energetickou nebo o chudobu dětí, tam prostě to nakonec eh, stále zůstane chudobou. Takže důležité by bylo dát rodinám nějaký eh, minimální příjem, respektive zaručit minimální příjem. Potom je důležité uvědomit si, že chudoba není pouze technickým problémem, eh, zaručením přístupu k energiím a tak dále. My musíme mít globálnější vizi, která v konečném důsledku skutečně eh, souvisí na nějakém minimálním eh, příjmu rodinných jednotek, respektive domácností. Takže u těch kompromisů určitě také dospějeme k nějaké shodě. Děkuji. Děkuji. Nyní ještě zástupce komise. Přejete si slovo? Gewünscht. Si. Yes. Yes, hello. Ja. Ano. Komise bych chtěla poděkovat eh, všem zúčastněným. Ano, samozřejmě. My máme iniciativu na sociální začlenění. Máme také k tomuto tématu nedávné sdělení komise a pokud jde o hospodářskou a měnovou unii, zde chceme eh, věnovat větší pozornost sociální spravedlnosti, novým makroekonomickým programům a další kroky. Dankeschön, das war einer der schnellsten. Děkuji, to byl asi jeden z nejkratších diskusních příspěvků na tomto výboru, takže mnohokrát děkuji. Nyní, než všichni odejdou, upozorňuji ještě jednou na to, že v 18.30 máme ten koktejl na třetím patře v takzvané braserii. všichni, kteří nepatří do úzkého kruhu koordinátorů. Ty z vás bych tedy požádal, aby opustilo tuto místnost. Já mám před sebou ehm, program, tedy jak dnešního výboru, tak program pro koordinátory. Trošku mi to připomíná program nějakého sportovního trenéra, který neustále zvyšuje laťku abychom to eh, ho stihli čím dál tím víc, nebo zvládli čím dál tím víc. Takže eh, takhle to vypadá, proto musíme rychle skončit, rychle začít s koordinátory, abychom stihli ten koktejl. Ti z vás, kteří nepřijdou na koktejl, tak těm vám přeji všem eh, krásné vánoční svátky a šťastný nový rok a uvidíme se v lednu.